Dámy a pánové, přerušené jednání bude opět eh, zahájeno. Prvním tématem na programu je zpráva našeho kolegy Luise Manuela Capulase Santose. Tématem jsou přímé platby zemědělcům. Spravodaj pan Capula Santos bude nyní hovořit, má čtyři minuty. Děkuji. Já vás vítám, vítám také zástupce komise v sále a chci vyjádřit své velké uspokojení nad tím, čeho se podařilo dosáhnout v tak důležité věci. Myslím, že ani nebudu potřebovat čtyři minuty, protože panuje velmi široký konsenzus a návrh komise zajišťuje, že bude nadále po, pokračovat kontinuita přílí, přímých plade přechodném období, to znamená mezi stávající zemědělskou politikou a reformovanou zemědělskou politikou a novým víceletým finančním rámcem. Tento návrh zahrnuje období 2013, ale také finanční rok 2014. V zásadě se tu popisují částky, které jsou k dispozici pro přímé platby, s tím, že musíme vzít v potaz postupné zavádění v nových členských státech a také, abychom měli mechanismus, který odpovídá modulaci, to znamená, aby se zajistila stabilita těch částek, které jsou eh, zemědělcům vyčleněny. Rok 2013 je přechodným rokem a zemědělský výbor našeho parlamentu zapracoval celou řadu nových ustanovení, jejich smyslem je ošetřit eh, individuální nebo uší to na míru individuální situaci v členských státech a financování z druhého pilíře společné zemědělské politiky. To je především Spojené království, Německo a Švédsko. Pro rok 2013 byla zavedena možnost, aby nové členské státy nadále eh, používaly ty národní doplňkové platby v prvním pilíři a podobné uspořádání existuje i pro Kypr na základě žádosti, která zazněla v průběhu jednání trialogu. A Výsledky, dojednané výsledky byly předány zemědělskému výboru, přičemž ty výsledky se těšily víceméně široké podpoře. Děkuji, děkuji všem službám komise za dobrou spolupráci, kterou jsme s nimi měli, také dánskému předsednictví rady a v neposlední radě, řadě sekretariátu zemědělského výboru. Děkuji všem kolegům a děkuji také stínovým zpravodajům, kteří zareagovali rychlostí, která byla nezbytná. Podařilo se nám celou záležitost probrat a vypracovat velice rychle. Takže tímto vyzývám k podpoře, až budeme hlasovat. Doufám, že tím dotáhneme naší roli spolulegislátorů tak, aby legislativa mohla být publikována včas a aby se zemědělcům dostali platby, které jim na příští rok náleží. Takže to je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Na to Vima, Dacian Čolos. A nyní pan komisář Dacian Čolos bude hovořit jménem komise. Máte slovo pane komisaři, dámy a pánové. Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že legislativní postup přijetí návrhu, který předložila komise ohledně uplatňování přímých plateb v roce 2013, vstupuje do konečné fáze. V tomto smyslu bych chtěl především poděkovat eh, panu Santosovi, který je zpravodajem, který je také, chtěl bych poděkovat také panu De Castro, který je předsedem Agri. Chtěl bych jim poděkovat za jejich velké nasazení pro to, aby tato otázka byla vyřešena díky tomuto postupu. Měli také vůli dohodnout se s radou v rámci prvního čtení. To nám pomůže přijmout rychlé rozhodnutí. Komise přisuzuje velký význam rychlému přijetí tohoto nařízení, tak aby se zajistilo dobré uplatňování přímých plateb v rámci roku 2013. Z tohoto důvodu jsem spokojen, že kompromisní text je na programu tohoto plenárního zasedání, bude se o něm hlasovat zítra. Během neformálního trialogu, který se konal 24. května 2012, byla uzavřena politická dohoda s parlamentem a radou na základě návrhu komise. Tento kompromisní text obsahuje určitý počet pozměňovacích návrhů, které jsou nutné pro společnou dohodu mezi parlamentem a radou a komise s nimi může souhlasit. Jsem si vědom také toho, že některé prvky této politické dohody byly uzavřeny na základě principu, podle kterého působnost tohoto přechodného nařízení je omezena na rok 2013 a nepředjímá rozhodnutí, která budou přijata v rámci reformy SZP a také v rámci finančních perspektiv, které doufám budou brzy přijaty. Děkuji. A nyní bude hovořit kolega Lavia Giovanni. Máte jednu minutu za rozpočtový výbor. Děkuji, pane předsedo. Tak za sebe a za výbor pro rozpočet. Tleskáme tomu, že tento legislativní proces byl ukončen v rychlé době. Jediný aspekt je z hlediska rozpočtového výboru je významný. To je vazba přímých plateb za rok 2013 s víceletým finančním rámcem. A jak dobře víte, zemědělský rok ve finančních datech končí 15. října a přímé platby v roce 2013 vlastně spadnou do rozpočtu na rok 2014. Víceletý finanční rámec bohužel nepostupuje příliš rychle a závěr dánského předsednictví eh, byl vlastně takový, že se předala odvedená práce kyperskému předsednictví a věříme, že tyto práce budou dokončeny co nejdříve, protože nejen, že to umožní přímé platby v roce 2013, ale také vznikne reforma za optimálních podmínek. Děkuji, pane Lavia. A nyní budou hovořit zástupci frakcí. Jako první bude hovořit paní Maria Nedělčeva. Jednu minutu, prosím. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Děkuji. Drazí kolegové, blahopřeji zpravodaji k skvělé práci. Toto téma ilustruje několik věcí. Pokud je o komisi, tak se zde formuluje tedy politika Evropské unie. Komise stojí za tím původním návrhem a je to komise, která přiděluje platby. Proto vyzývám Evropskou komisi, aby brala nové členské státy na vědomí. Doufám, že bude ambicioznější ve svých cílech, neboť potřebujeme spravedlivější společnou zemědělskou politiku. Upozorňuji také um, na členské státy na to, že jsou to právě členské státy, které, které mohou identifikovat potřeby zemědělců. To znamená, že je vyzývám k tomu, aby aktivněji spolupracovali, neboť jsou důležitým článkem rozhodovacího řetězce, i když tady nemusí být zastoupeny. Jejich postoj je pro nás nesmírně důležitý a my v parlamentu musíme zohlednit zájmy všech na horizontální a vertikální úrovni. Doufám, že i u dalších zpráv týkajících se společné zemědělské politiky bude převládat duch spolupráce a kompromisu. Děkuji paní Nedělčeva, která hovořila v rámci EPP. Nyní bude hovořit pan Padár, bude hovořit jménem frakce SAD. Jednu minutu. Kolegové, já bych chtěl podpořit pozměňovací návrhy navržené s pravodajem, zejména pod, poskytnou doplňkové platby v roce 2013. A tyto doplňující přímé platby usnadní přechod na nový systém plateb, kdy změlci by dostali o 25 méně bez těchto doplňkových plateb. Kompromis je kompromisem rozumným a představuje dobrý začátek pro nadcházející jednání o období 2014 až 2020. A takto baltským farmářům vysíláme pozitivní signál o tom, že je možné nalézt správný kompromis při reformě CZP. Děkuji mnohokrát a nyní za frakci ALDE bude hovořit paní Reimers. Minutu a půl. Vážený pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, já bych chtěla říci, že ALDE poskytuje podporu těmto pozměňovacím návrhům. Eh, vítáme tento kompromis, který jsme našli v rámci také výjimek, které existují Eh, bude to velká změna z hlediska plateb pro naše zemědělce a je důležité, aby z hlediska příštího roku jsme měli jasnou pozici. A chtěla bych také říci, že vítáme vstřícnou spolupráci, která tady nastala a já doufám, že tato spolupráce bude sloužit také v eh, budoucnosti, protože až do posud často jsme měli určité problémy a zádrhely v rámci SZP. Já si myslím, že musíme nyní směřovat k jasnému jednoznačnému cíli z hlediska našich eh, zemědělců. Děkuji mnohokrát, paní Reimers. A nyní za zelené bude hovořit minutu a půl paní Ana Miranda. Obrigada, presidente. Obrigada também ao senhor Capoulas. Děkuji vám. Děkuji, pane Capulo Santos. Jste velkým zastáncem zemědělců a doufám, že budete eh, v tom, tomto přístupu považovat, pokračovat i nadále. A jinak eh, musíme samozřejmě chápat obavy zemědělců, kteří chtějí mít jistotu, že bude eh, existovat kontinuita přímých pladeb a e, v naší zemi, u nás v Galicii produkujeme hodně mléka a nacházíme se v situaci, kdy jsou rozpočty zmrazované pro mnohé programy. Existují problémy s vyplácením přímých pladeb a toto nařízení o přímých platbách je návrhem koncenzuálním, který plní nesmírně důležitou úlohu v dnešní době, kdy zemědělství prochází nelehkou do, nelehkým obdobím. Chybí eh, veřejná podpora ze strany státu. Čili toto je vlastně přizpůsobení, které odpovídá dobrovolné modulaci, což je důležitý signál. Nezapomínejme na to, že když máme k dispozici malý rozpočet na reformu společné zemědělské politiky, tak to výrazně sníží podíl eh, zemědělství, zemědělský podíl na HDP. Děkuji. Eh, děkuji a nyní za EKR bude hovořit pan Janoš Vojčechovský. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, panu zpravodaji za jeho práci a za to, že v roce 2013 zemědělci i nadále obdrží přímé platby, které natolik potřebují. Chtěl bych také doufat, že tento rok 2013 bude tím posledním rokem, kdy přímé platby budou vykazovat tak velké rozdíly. Prakticky před deseti lety deset um, nových států vstoupilo do Evropské unie a zemědělci uh, pochopili, že zde budou muset fungovat v podmínkách nerovné soutěže během těchto deseti let. Ale nyní toto období končí z hlediska eh, těchto deseti států pro Rumunsko a Bulharsko to bude trvat poněkud déle. Děkuji zpravodaji za to, že se eh, natolik eh, snažil v rámci vypracování tohoto návrhu. Po roce 2014 doufám, už nebude docházet k žádné diskriminaci z hlediska těchto plateb. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem za GUE NGL bude kolega Alfred Rubix. Minutu a půl. Eh, Vážený pane předsedo, my se domníváme, že rok 2013 a eh, financování by mělo být založeno na základě mm, roku eh, kalendářního. Tyto platby jsou velice důležité, musíme nastolit eh, s časem stejné podmínky. Moje frakce a zemědělci v mé zemi se domnívají, že je nutné zavést stejné platby, nejenom proto, aby podmínky na trhu byly stejné, ale také proto, aby tady byla vytvořena sociální spravedlnost. Já se domnívám, že zpráva pana Santoše je naprosto správná, podporuji také stanovisko komise, ale my musíme jít ještě dále. Přímé platby by měly obsahovat 80 průměrných plateb EU. Eh, zemědělci v Lotyšsku, Litvě a Estonsku dosahují menších částek z hlediska těchto přímých plateb. To je diskriminace a to by se mělo změnit. Eh, dochází k tomu, že naši zemědělci opouštějí naši zemi a bohatí lidé z jiných zemí skupují půdu a ve vesnicích je nedostatek obyvatel a také je zde malá péče o lesy. Nebylo by dobré, kdyby tento trend pokračoval i nadále. Děkuji. A nyní za nezařazené bude hovořit paní eh, Dejan Docu. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat zpravodaji za jeho práci a pokrok, ke kterému dospěl v souvislosti s otázkou přímých plateb na rok 2013. Je důležité zajistit tyto platby v roce 2013. Je také důležité zajistit výdaje na rozvoj venkova a bez Spojeném království to bylo pro nás také velmi důležité a je to pro nás významné, protože existují platební závazky pro znevýhodněné oblasti a pro programy životního prostředí na venkově. Přechod k těmto platbám musí být plynulý a musí mít, nes, nesmí omezovat příjmy zemědělců, zejména vzhledem k volatilitě na světových trzích. A můžeme být potěšeni pokrokem a konstruktivním výsledkem. Zemědělská politika po roce 2013 musí také uznávat význam přímých plateb a je třeba podporovat aktivní zemědělce, podporovat bezpečnost dodávek potravin a v, v pilíři jedna by měly být přímé platby a mělo by to být výrazem eh, ohodnocení snah eh, zemědělců o dodávky a rozvoj venkova i životního prostředí. A také jsem přesvědčena, že musíme být eh, velmi důrazní při dobrém řešení situace v rámci víceletého finančního rámce a musíme řešit nerovnováhy při rozvoji venkova, zejména v zemích, jako je Spojené království, které, kde je tradičně velmi nízká alokace a kde je třeba vyřešit tradiční nerovnováhy. Eh, Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat, abyste dodržovali řečnickou eh, dobu. A nyní budeme mít další eh, řečníky, kteří se zapsali. Pan Nikolesko bude hovořit. Minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Tento návrh týkající se přímých plateb na rok 2013 je eh, potřebným právním, právním rámcem. Pravidla, která se tu navrhují, jsou vyvážená i pro nové členské státy, jako je Bulharsko a Rumunsko. A vzhledem k postupnému, eh, k tomu, že se budou přímé platby zavádět postupně, tak zatím nejsou žádná přizpůsobení, žádné eh, změny, což je rozumné a parlament eh, tím přijal další krok k budoucí společné zemědělské politice. Ale samozřejmě, že kroky, které budou následovat, jsou ještě důležitější a my o nich v brzké době budeme hovořit eh, na zemědělském výboru. Na všechno dojde řada. Ale každopádně už teď lze říci, že v budoucnu bychom měli uvažovat o vytvoření spravedlivého systému, například Rumunsko a Bulharsko při postupném zavádění přímých pladeb by měli mít možnost tak učinit v roce 2020. Děkuji, pane Nikolesku. A dalším řečníkem bude paní Ulrike Rodus. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, my se nacházíme v reformním procesu SZP a Evropský parlament zde sehrává novou roli eh, zákonodárce a zítra budeme tedy hlasovat o tomto prvním textu ohledně přechodného období roku 2013. Je to dobře a je to zvláštní situace. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za jeho velice dobrou a rychle provedenou práci. Text nařízení by měl vstoupit platnost 1. ledna 2014. Proto, aby tady nebyly žádné problémy z hlediska mm, tohoto nařízení ohledně přímých eh, plateb, je zvláště důležité, aby došlo k rychlé dohodě mezi radou a parlamentem. Kontinuita financování je pro členské státy rozhodující. Proto je nutné, aby toto přechodné nařízení na rok 2013 vstoupilo v platnost rychle. Je to velice důležité nařízení. Přímé platby budou tedy vypláceny i roku 2013 a některá ustanovení platila pouze do roku 2012. Já chci poděkovat za nalezené řešení, zvláště z hlediska využívání transferu ve směru z prvního do druhého pilíře. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem bude kolega Alin Smith, minutu a půl. Uh, no- děkuji, děkuji pane předsedo. I já samozřejmě poblahopřeji našemu eh, velmi energickému zpravodaji Luisovi za eh, velmi dobrou fundovanou práci, kterou tu dnešní večer probíráme. Je to skutečně dobrá práce ze strany parlamentu i komise, která směřuje k ujištění našich zemědělců o tom, že přímé platby budou pokračovat i v přechodném období před reformou SZP a e, není e, tu, tudíž příliš velká kontroverze. Otázka je, proč tomu vůbec věnujeme tolik času. Jenže ono to za určitých okolností kontroverzní být může. Jsou totiž členské státy, které chtějí omezit e, přímé platby zemědělcům a například ve Skotsku jsou přímé platby obzvlášť důležité a chceme, aby pokračovaly. A jsem potěšen, že skotská vláda byla konstruktivně připojila se k hlavnímu proudu Eh, politického evropského myšlení a že, eh, pane komisaři, mohu vás ujistit, že máte rozhodně i v Británii některé spojence. Těšíme se na další spolupráci. Eh, děkujeme a nyní předávám slovo paní Julie Gerling, minutu. Děkuji, pane předsedo. Nenavážu na tu chválu. Já vítám podporu členů výboru Agri a předpokládanou podporu na plénu pro pozici návrhy o modulaci. Ten mechanismus je nezbytný proto, aby se vyřešil problém Spojeného království, které stojí až na konci fronty při alokaci přímých plateb a Spojené království využívá velmi intenzivně programy v oblasti agri a životního prostředí. A ne vždy se daří postupovat ku předu v tomto směru. A v období, zejména je to pravda pro období 2013-2014, si podekovat panu Kapla Santosovi za jeho pragmatický přístup a těším se na další spolupráci v oblasti společné zemědělské politiky a její budoucnosti. Děkuji a dalším kolegou bude Patrik L. Jarik, jednu minutu za GUE. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl také poblahopřát našemu kolegovi k jeho práci ohledně této zprávy. Tento přechodný návrh je smysluplný, podporujeme ho, i když se stavím proti systému odpojené, odpojených plateb na plochu já se domnívám, že odměňování, které by se opíralo o princip práce, je spravedlnější než systém, který podporuje eh, některé mm, plodiny. Eh, neříkám, že by bylo nutné se eh, na to zaměřit, ale myslím si, že bychom si měli zafixovat určitou základní cenu a pak odlišovat podpory podle geografických podmínek, podle zaměstnanosti a životního prostředí. Já si myslím, že musíme obhajovat eh, zásadně rozpočet na SZP ve prospěch zaměstnávání a také ve prospěch životního prostředí a sociální spravedlnosti. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit naše kolegyně eh, slečna Nicole Sinclair. Minutu. Děkuji vám. Mnozí z mých voličů mě kontaktovali ohledně toho, že eh, ohledně určitého znevýhodnění, eh, pokud jde o přímé platby zemědělcům, tak ty představují tři čtvrtiny rozpočtu SZP, což je 48 evropského rozpočtu. To je nezanedbatelná částka. Ale konzervativní britská vláda váhá s využitím části těchto prostředků na podporu našich zemědělců. dokonce tím ještě zvyšují, zhoršují ty nerovné podmínky tím, že jsou ochotni dobrovolně snižovat přímé platby rychleji než ostatní státy. A proto budu hlasovat proti pozměňovacím návrhům 1 až 12 a 13, protože měli bychom mít možnost alokovat eh, prostředky a tato diskriminace proti Spojenému království musí ustat musíme být schopni chránit naše zemědělce ve Spojeném království. Eh, pane eh, komisaři, vážení kolegové, Spravodaj Capolo Santos realizoval vynikající práci a jeho návrh umožňuje udržet přímé platby a nesnížit tyto přímé platby v nových členských státech v roce 2013. V roku 2012 jsme konečně dosáhli mm, toho, že úroveň mezi starými a novými členskými státami se vyrovnala. Nejedná se o stejné částky, tady máte pravdu, pane Vojtěchovský. Já jsem velice rád, že náš kolega pochopil podstatu tohoto problému v tom smyslu, že počínaje rokem 2014 vznikne pro eh, nové členské státy velký eh, problém s přechodem na eh, nový režim. Týká se to zvláště článku 61. Víte, že zde se nehovoří o národním zvýhodňování. To je problém, který v původním návrhu komisu nebyl, ale náš zpravodaj pochopil, o co jde a pochopil, že není možné znevýhodňovat eh, část členských států. V každém případě prosím pana komisaře, aby toto zohlednil při práci komise. Děkuji a nyní začínáme s každý. Ajaj. Pan George Line má slovo. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, s určitými obavami, jak v Londýně, tak Holerit, byl zveřejněn tento legislativní návrh, který vypouštěl modulaci, protože jak v Anglii, tak ve Skotsku převod prostředků z přímých plateb na programy rozvoj venkova jsou, představují velké černé díry v roce 2013. A jak lobování britské a skotské vlády u komise za pomoci mých kolegů zde v parlamentu, Louis Jacka a dalších, nám umožnilo, aby se ty prostředky vrátily zpět a dostali jsme také ujištění, že kdy tedy vlády byly schopny získat tyto prostředky a byly schopny také ucpat ty černé díry v programech rozvoje venkova. Děkuji za spolupráci Luimu a Paulovi a věřím, že ty dva další legislativní balíčky poběží taky tak plynule jako tento návrh. Děkuji. Děkujeme, pan Sonik má slovo. Děkuji vám. Jsem velice rád, že zde máme tuto zprávu. Je to velice inteligentní zpráva a já bych chtěl využít této příležitosti a říci, že v budoucí Evropě by neměly fungovat dvě rychlosti. A tyto dvě rychlosti by mohly fungovat, pokud nevyrovnáme tyto platby pro všechny členské státy. Slovensko nebo jiné eh, podobné členské státy také mm, přispívají země, které jsou na jihu a mají potíže, měly dostatek finančních prostředků. Neměli bychom porušovat solidaritu. Děkuji mnohokrát a nyní paní Prendagas má slovo. Kolegové, vítám tento návrh, který je převážně administrativního charakteru, ale poskytuje každopádně zemědělcům jistotu pro příštích několik let. Je to všem související záležitost s přímými platbami na 2014 a dál, které vyplynuly ze setkání, která jsem měla ve svém voli, voličském okrsku. Eh, budeme muset sledovat eh, změny ve zprávě, mm, uvažovat o takových změnách, které by umožnily členským státům větší flexibilitu, pokud je o podmíněnou podporu. A také greening, tam eh, bychom měli ještě rozšířit ten základ, pokud jde o diverzifikaci plodin a také pokud jde o ty chráněné ekologické zóny, tam to musí být praktické a proveditelné z hlediska toho, co do nich je a co není zapracováno. A pokud jde o e, zbližování, tak musíme udělat ještě více, abychom ochránili e, životaschopnost zemědělských zájmů, aby nebyla ohrožena. Schönborn. Paní Schönbern má slovo. My constituency... Mí voliči ve jsou velmi závisí na zemědělství a zemědělství přispívá valašské ekonomice. Avšak velští zemědělci velmi spoléhají na přímé platby a bez těchto plateb řada rodin zemědělců by odešla z toho, toho oboru. A proto vítám krok aby přímé platby pokračovaly na historické bázi v následujícím roce, než vznikne nová společná zemědělská politika. A přechodná ustanovení a jakákoliv nová dohoda by měly být pružné a měly by být interpretovány regionálně podle toho, jak se zemědělci přizpůsobí k novým pravidlům. A vítám Vítám účast pana komisaře na Královské velšské zemědělské výstavě. Pan Čikecký má slovo. Rok 2013 bude přechodným eh, rokem, protože finanční rámec do roku 2013 končí, ale je nutné se připravit na další finanční období 2014-2020. Jsem velice rád, že je zde podpora pro podniky, které eh, budou dostávat nad 5 tisíc eur. Bylo by dobré, kdyby i další přechodná řešení byla začleněna do tohoto nařízení, tak abychom měli stejné podmínky z hlediska soutěže mezi 12 novými členskými státy a ostatními takzvaně starými členskými státy. E, nebudeme již mít sektorovou podporu počínaje rokem 2013 v jednotlivých oborech. Jakým způsobem budou vypláceny e, tyto podpory počínaje rokem 2014? To je otázka, která ovšem nás vede k tomu, že se domníváme, že budou existovat stále nepoměrné podmínky. Pan Olešník má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já jsem velice spokojen s tímto kompromisem, který mohl být eh, nalezen. Děkuji zpravodaji. Náš zpravodaj připravil dobrá řešení, takže budeme i dále používat odlišení a i v starých členských státech bude možné podporovat zemědělce. Tato diskuse však ukázala, že přímé platby jsou pro nás všechny důležitým nástrojem na podporu zemědělců. Zemědělci produkují pro společný trh a na tomto eh, společném trhu také nakupují mm, produkty občané EU eh, za stejné ceny. Také v oblasti hnojiva se objevují podobné ceny, takže mm, nebylo by dobré udržovat rozdíly z hlediska těchto plateb. Neměly by existovat tyto nepoměry mezi novými členskými státy. Existují také rozdíly v rámci starých členských států. Zemědělci ve Francii mají jiné platby a to, toto vše by mělo být vyrovnáno. Děkuji, pan Nikolson má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci připojit slova díku panu zpravodaji a Luisovi. Chci říct, prosím, užívejte si to dnes, protože možná nebudeme tak štědří příště, ale dnes si to užijte. je každopádně důležité, že se nám podařilo tuto situaci ošetřit, protože jinak by to bylo dost katastrofální. Bylo dobré, že parlament využil svého práva a že se nám podaří pokrýt i to, co jsme přehlídli dřív. Já nějak nefandím modulaci, vždy jsem se stavil proti ní, ale v tomto případě to bylo nezbytné, abychom zajistili financování eh, závazku a pladeb rozhodně ve Spojeném království a jsme hluboce nespokojeni s částkami v druhém pilíři, protože nás to omezuje v možnosti realizace kvalitních projektů a doufám, že eh, reforma SZP přidělí Spojenému království spravedlivý díl. A ještě jednou díky. A nyní bude hovořit pan komisář jménem Evropské komise. Děkuji. Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že je zde široká podpora, prakticky jednomyslná, ohledně způsobu, jakým jsme dospěli ke kompromisu, tak abychom co eh, nejrychleji prosadili toto nařízení, které nám umožní poskytnout tyto přechodné platby. Chci jenom eh, na okrad říci, že nikdy se nehovořilo o tom, že by se měly měnit tyto platby, ale bylo jasné, že musíme přechodná opatření přijmout z hlediska nových členských států, které mají platby na plochu a které mají také doplňkové platby právě z důvodu rozdílu oproti evropskému průměru. My jsme tady upřesnili tyto podmínky. A to nám také eh, umožnilo specifikovat situaci z hlediska Spojeného království ještě některých členských států, kde je možnost učinit určité úpravy z hlediska přímých plateb a zafinancovat některá opatření z hlediska rozvoje venkova. Někteří z vás se zmínili již o probíhající práci, jejímž smyslem je reforma SZP v rámci budoucího rozpočtového období. Já velmi bedlivě sleduji práci, kterou provádí Agri v souvislosti se zprávou, kterou prezentoval pan zpravodaj Já doufám, že se nám podaří rychle zahájit regulérní diskuzi mezi komisí, radou a parlamentem, tak abychom dospěli k reformě společné zemědělské politiky, která bude spravedlivější a doufejme, že bude mít konzistentní podporu, která bude odpovídat potřebám eh, zemědělství. Děkuji, pane komisaři. A pan zpravodaj ještě jednou má slovo. Pane předsedo, já jsem chtěl poděkovat kolegům poslancům za veškerá laskavá slova. A chci poděkovat i panu komisaře. Je skutečně odměnou pracovat s takovým cílem před sebou, na kterém se všichni shodneme, díky kterému jsme aktivní a kdy dokážeme skutečně přenést hory, i když soupeříme s časem. Všichni byli přesvědčeni o nutnosti pracovat velmi rychle, abychom vyřešili nastalé problémy v řadě členských států. A já jsem vám chtěl ukázat, do jaké míry se nám to podařilo, jak ve výboru zemědělském, tak eh, jsem se těšil podpoře komise a rady a tato dobrá pracovní atmosféra bude dobrým základem pro vše, co je před námi. Každopádně jsem přesvědčen, že pokud si zachováme tohoto ducha, tak dosáhneme pozitivních výsledků. A když hovořím o pozitivních výsledcích, tak eh, mám na mysli zejména evropské zemědělce, kterým sloužíme. Děkuji, pane zpravodaji, dámy a pánové.